Eh, je v zájmu nás všech, aby se do Irska vrátil hospodářský růst. Děkuji vám. Děkuji vám, pane místopředsedo komise. Rozprava je tím eh, ukončena a přecházíme k dalšímu bodu našem programu, což je stav Evropského azylového systému po nedávném rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. A Dovolte mi, abych předal slovo komisařce Malstrémové. Tím je tady eh, vítám, přišla velmi přesně. Signore commissario, le ho dato la parola. Paní komisařko, máte slovo. President Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Eh, rozhodnutí 21. ledna eh, ze strany Soudu pro lidská práva eh, týkalo se tedy případ MSS versus Řecko a Belgie ehm, toto rozhodnutí ukazuje, že potřebujeme mít skutečně společný asilový systém a potřebujeme podporovat členské státy v tom smyslu, aby mohli skutečně zajistit mezinárodní ochranu. E, komise také říká, že při aplikaci e, AKI hovoříme o velice důležitém elementu e, v této asilové politice. Nicméně to znamená, že členské státy mají i nadále povinnost ochránit základní práva. V tomto rozhodnutí Evropský soud také se odvolává na tento princip. Toto rozhodnutí ale neovlivňuje eh, fungování eh, systému Dublin 2, kde se přesně říká, který stát eh, se má zabývat žádostí o, o azyl, kdo má také potvrdit status uprchlíka. Přesto však Dublin 2 ukazuje, že stále ještě tady je prostor pro zlepšení. V roce 2008 komise navrhla, aby se revidovala Dublin 2 Eh, tak aby, ty, abychom tyto eh, zatím neřešené věci eh, dořešili. To se týká také úrovně efektivnosti vlastního systému Dublin 2 pro prospěch jednotlivých členských států. Já vítám podporu Evropského parlamentu pro tento návrh Evropské komise a také bych byla ráda, kdybychom spolupracovali ve snaze najít vyrovnané řešení pro zlepšení Dublin 2 Myslím si, že tady by měl být také jakýsi eh, mechanismus pro urgentní případy, který by eh, nějakým způsobem nám pomohl řešit tlak, který je vystaven, kterému je vystaven celý tento azylový systém. Eh, v současné době tedy se vychází z toho, že každý má právo na vlastní názor, ale potřebujeme, abychom měli zajištěnou větší podporu pro partnery, který patří do tohoto systému Dublin 2. V současné době skutečně je e, tento systém vystaven obrovskému tlaku, hlavně v souvislosti s obrovským e, tokem e, migrantů, kteří přicházejí do Evropské unie. V současné době už jsme začali dělat první kroky pro řešení této situace. Komise zahájila v listopadu 2009 kroky proti Řecku pro porušení svých povinností. Řecko slíbilo, že zlepší svůj azylový systém a že Eh, zavede do systému jak bezprostřední, tak i dlouhodobé, dlouhodobá opatření. Současně s tím komise se v současné době snaží eh, pomáhat Řecku společně s dalšími členskými státy, také s nejvyšším eh, představitelem pro uprchlíky a snažíme se tedy jim pomoct v tom, aby mohli si zlepšit svůj asilový systém a také, aby byli schopni lépe využívat evropské e, finance a aby posílili spolupráci s dalšími sousedními zeměmi, hlavně pak s Tureckem. Pane předsedo, dovolte, abych na závěr e, řekla, že Evropská unie vychází z respektování lidské důstojnosti, rovnosti právního státu a respektování základních svobod. Myslím si, že asilu, žádost o azyl je jednou z takovýchto základních Ehm, svobod a základních práv. Myslím si, že je potřeba, abychom vytvořili takový systém, který by vycházel skutečně z potřeby zajistit ochranu těmto lidem, ehm, což je také ochrana lidských práv eh, a je to jedním z pilířů spravedlivé eh, společnosti. Děkuji, děkuji paní komisařko. Teď pan Weber. Pane předsedo, paní komisařko, Asilová no, politika a situace uprchlíků je velmi dramatická, jak teď vidíme na Lampeduze. Evropa může být eh, pyšná na to, že jsme vytvořili společné standardy, že máme společné asilové řízení, že máme společné pravidla pro to, jak zacházet s dětmi, s eh, ženami, s rodinami jako takovými a že nabízíme ochranu těm, kteří jsou pronásledováni. Ale Měli bychom si uvědomit, že nejde jenom o to, jak ta pravidla vypadají na papíře, ale jak se praxi provádějí. A teď byly Belgie a Řecko odsouzeny za to, že e, situace není taková, jaká by měla být a proto bychom se měli postarat o nápravu. A Evropská komise by měla rychleji reagovat a připravit akční plán, měla by připravit standardy, které v Evropské unii potřebujeme aby, a aby byly tyto standardy prosazovány v praxi. Co týče Řecka, tady bych chtěl eh, upozornit, že je tady hranice eh, s Tureckem a Turecko se eh, chová takovým způsobem, který neúplně odpovídá dohodě, kterou máme o navracení a nedovedu si představit, jak by se Turecko chovalo, kdyby bylo členem a proto si myslím, že bychom od Turecka měli očekávat Eh, lepší eh, chování. Měli bychom na pomoci eh, Frontexu, aby mohl poskytovat praktickou pomoc, tak jako to už dělá v případě Řecka, v případě Lampeduzy, Evropská solidarita by neměla být spochybňována. A teď je naléhavější než kdy jinde předtím. Děkuji vám, pane Webere. A nyní pan, pan Lambrinis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme viděli z rozhodnutí v soudu, všichni jsme chyceni v pasti Dublinu 2 kvůli nerovnoměrnému rozložení zátěže. Členské státy EU eh, e tady hrají jakýsi ping-pong a předávají se to jako horkou bramboru, ale ti žadatelé a uprchlíci jsou chyceni v této pasti. Eh, Řecko přijímá 90 žadatelů azyl a uprchlíků, eh, kteří přicházejí do EU. Eh, můžeme stále ještě tvrdit, že to je konkrétně řecký, španělský či malský problém. Naše hranice jsou hranicemi všech. A politika eh, rozvojová vnější je také, nebo by měla být společnou věcí. Po mé zemi se eh, žádají eh, obrovské snahy pro zlepšení situace v azylové oblasti, ale samozřejmě to nestačí. Nové Dublin, nový dublinský systém eh, musí skoncovat s masivním navracením do, tedy vracením a převáděním žadatelů do prvního členského státu, kde kam vstoupili. Nechceme, aby některé státy v radě se prostě na touto věcí myly ruce. Děkuji, pane Lambrinidisi, a nyní dávám slovo paní Cecily Wikströmové na minutu a půl. Rozsudek ehm, soudního dvora ukazuje naprosto jasně, že eh, Belgie a Řecko ehm, nedodrželi článek 313 příslušné úmluvy, protože pardon, články 3 a 13 eh, příslušné úmluvy a nedodrželi eh, pravidla týkající se zacházení s eh, uprchlíky. Nejsou to asi úplně ojedinělé případy. V tomto smyslu je ten rozsudek velmi důležitý, protože ukazuje, že všechny členské státy musí dbát na zachování základních lidských práv Rozsudek také ukazuje, že je potřeba evropské solidarity, pokud skutečně eh, chceme do roku 2012 vytvořit společný azylový systém, tak bychom se měli vzájemně podporovat. Já bych rád, eh, ráda slyšela od komise, jestli tento rozsudek z vašeho pohledu eh, něco mění podstatného na tom dublinském systému a také jak to vypadá se statistikami tedy z jakých eh, důvodů eh, členské státy odmítají eh, postupování a navracení imigrantů. V každém případě bychom měli zahájit jednání o tom, jak posílit princip solidarity, ale mm, jak také chránit práva uprchlíků. Těším se již na odpověď paní komisařky a těším se také na budoucí spolupráci. Děkuji vám, paní Wikström. A teď paní z na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Otázka zní, co teď? Co teď po rozhodnutí Štrasburského soudu pro lidská práva, který stanovil, že žadatelé o azyl nesmí být vraceni do Řecka? Eh, nizozemský ministr spravedlnosti, či ministrně, oznámila, že pomůžeme řekům eh, sledovat situaci na hranicích lépe, eh, nastavit lépe azylový systém, azylové řízení a potom budeme moci opět podle Dublinu, dublinského režimu eh, vracet žadatele do Řecka. To samozřejmě není to správné řešení, protože tady napříč politickým spektrem v parlamentu říkáme, že potřebujeme Eh, doložku solidarity v dublinském systému. Pokud eh, tam nebude, tak vždy země na jihu budou více zatíženy eh, než moje země u Severního moře, kam příliš mnoho lodí přeplněných uprchlíky nepřijíždí. Vážená paní komisařko, je možné, s maximálním úsilím eh, monitorovat eh, hranici, ale zároveň je třeba být eh, připraveně na nepředvídatelné situace. Souhlasila byste s klubem zelených, že dublinský systém stroskotal? Kdy bude možné přikročit ke změně, ke zdokonalení dublinského systému? A souhlasila byste, že země na severu Evropy, Evropy budou muset být eh, přinuceny k tomu, aby vykazovali solidaritu. Eh, zajímal by mne váš názor na rozhodnutí Štrasburského soudu z minulého týdne, kde se hovoří o eh, zvýšení počtu případů podle článku 39 o 4000 v uplynulých letech, protože prostě lidé si uvědomují, že dublinský systém nefunguje. A ještě poslední věc v tom eh, případu MSS kontra Belgie a Řecko se ukázalo, že eh, belgická vláda eh, se dopustila opomenutí svých povinností a musí, plnit, musí platit největší finanční náhradu. Kdy tedy se dočkáme zlepšení dublinského řízení, dublinského režimu, tak aby lidé nebyli vystavováni nelidskému zacházení? Děkuji, pan Sargentini. Pan Madlener ovšem požádal s modrou kartou o otázku. Jste připravena na ně zareagovat, paní Sargentini? Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Paní Sargentini, proč neřeknete, že eh, Turecko je na vině, protože propouští přes hranice všechny, eh, všechny tyto lidi proč neřeknete, že náš azylový systém je eh, zneužíván eh, převaděči lidí, eh, kteří z toho tyjí a prostě převádějí sem žadatele. Je to, ta pravidla jsou prostě příliš složitá, proč to nenazvete takto? Můžete zareagovat? Děkuji, pane předsedající, za možnost zareagovat na tento dotaz. Myslím, že prvé řadě by se každý měl sáhnout do vlastního svědomí. Evropa musí zlepšit vlastní systém, měli bychom být, a pokud nebudeme připraveni toto provést, pokud nebudeme připraveni pomoci Řecku zvládat nápor žadatelů o azyl, dokud to budeme nechávat na jednotlivých členských státech a eh, jejich politickém rozhodnutí, zda budou přijímat eh, žadatel azyl či nikoli, tak se nic nezlepší. Já s vámi souhlasím, pane Madlenere, že samozřejmě eh, musíme stíhat převaděče eh, a že Turecko se také musí zavést řádný, eh, řádné, řádné azylové řízení, které by zohledňovalo také uprchlíky přicházející od Ale myslím si, že každý se musí především nejprve sáhnout do vlastního svědomí. Děkuji a nyní se vrátíme na seznam řečníků. Pan Kerkop na minutu a půl. Uh, Paní komisařko, je evidentní, že tady máme co se systémem, který nefunguje, ale je také jasné, že evropské soudy a evropská legislativa nejsou v souladu. Nemluvíme jenom o tom, že ta legislativa není uplatňována, ale je interpretována úplně novým způsobem. Já si myslím, že Evropská unie je dobře vybavena na to, aby se vypořádala s imigrací novým systémem, který nebude všem diktovat nějakou jednotnou úpravu a který nebude vystaven rozhodnutím soudu ale který bude založen na dobré komunikaci a spolupráci mezi členy Evropské unie. Měli bychom mít na paměti, že jakékoliv břemeno eh, vznikne na jednom místě, se může přenést na druhé místo. Měli bychom se postarat o to, aby lidé, kteří jsou pronásledováni, eh, měli zajištěnou ochranu, ale ten nedávný rozsudek ukazuje na eh, větší problém, na rozpory, které panují mezi smíšením soudů, legislativou a jednáním členských států, které jsou na vnějších hranicích. A mě by zajímalo, jak komise dlouhodobě bude tyto výzvy řešit a mohl bys, mohla byste ujistit tento parlament, že to v budoucnosti nepovede k přijímání další evropské legislativy, která bude zase bez pochyby jednou eh, zrušena eh, soudem. Ale eh, chtěl bych vás zeptat, jak pomůžete těm státům, které mají největší břemeno. Děkuji vám, pane Krkhope, a teď pan De Jong na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, a komisařce Malstromové a podpořit ji. Minulý týden vyzvala členské státy, aby se vrátili k práci na celém azylovém balíčku, protože to není eh, nějaký eh, jídelníček, ze které je možné si něco vybrat. Příliv uprchlíků z Tuniska to ukázal. Itálie je postavení, kde musí eh, to, tuto situaci nějakým způsobem řešit a nemůžeme čekat, až eh, zase Evropský soud rozhodne, že je potřeba eh, přerušit platnost azylových řízení v Itálii a proto je potřeba reformovat dublinský azylový systém, aby co nejdříve vznikla závazná dohoda, jak lidským způsobem se postarat o přijímání uprchlíků a vyřizování eh, žádostí o azyl. A já bych rád slyšel od eh, paní komisařky, jak eh, se postará o to, aby české státy přijaly nezbytná opatření. Děkuji vám, pan Madlener. Já Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, teď musíme opět řešit eh, ten nepořádek eh, ze strany eh, Řecka. Nejprve jsme zaplatili miliony euro, euro za to, abychom pomohli, na to, abychom pomohli Řecku a teď musíme řešit jejich situaci s azylanty. Já si myslím, že máme svých problémů dost, pane předsedo. A um, e, současně teď e, e, mluvíme tady o tom, že selhala ta iluze o multikulturalismu. Nepotřebujeme další uprchlíky, potřebujeme mít naopak velice silnou migrační politiku zde v Evropě, tak aby se z nás nestala Eurábie. Eh, kromě toho je potřeba také mít na paměti, eh, že Turecko eh, neplní to, co by mělo. Řecko dokonce muselo postavit ten plot nebo tu zeď, aby zabránilo dalšímu příchodu migrantů právě z Turecka. Myslím si, že to, to situace je potřeba řešit. Eh, Ty postupy používané pro azylová řízení by měla, měly být upraveny. Většinou tito azylanti nejsou vůbec azylanté v pravém slova smyslu. Jsou to lidé, kteří zneužívají tento systém eh, pro hospodářský prospěch. Děkuji i děkuji. Další řečník je pan Papa Máte minutu a půl. Děkuji, děkuji, pane předsedo. E, myslím si, že můžeme pokračovat v této diskusi na základě mého dalšího návrhu. Myslím si, že v současné době čelíme obrov, e, čelí e, středozemní země obrovským problémům. A vzhledem k tomu, že jsou lidé, kteří chtějí do Evropy, protože si myslí, že jim nabízí lepší Eh, budoucnost. Eh, Ptám eh, se, jestli skutečně toto je důvod, proč tito lidé ze třetích zemí přicházejí do Evropy, proč se plaví na Lampedusu nebo proč se snaží dostat do Řecka. Eh, je to kvůli eh, dohodě, která například existuje eh, s Tureckem. Někteří se dostávají do Evropy přes Portugalsko, Španělsko a Maltu. Někteří z těchto lidí skutečně požádají o azyl a na to potom použijeme principy systému Dublin 2. Jestliže tedy máme azylanta a potom máme rozhodnutí soudu, Eh, a také rozhodnutí soudy, které přicházejí od vnitrostátních soudů a teď nakonec jsme svědky i toho, že tyto věci řeší Mezinárodní soud. A já jsem přesvědčen, že musíme být konsistentní ve svém přístupu. Někteří lidé zkrátka si nezaslouží, aby získali statut azylanta, ale přesto i u těchto lidí je potřeba se postarat o to, že postupy, které používáme při tomto řízení, jsou takové, jaké jsou a jsou také tak aplikovány. Eh, eh, někdy trvá až pět let, než vlastně se něco udělá v reakci na takovou žádost. Proto si myslím, že je potřeba si uvědomit, že nejsme v krizové eh, eh, eh, situaci, ale v současné době máme i lidi, kteří přišli do Evropy v roce 2006, 2007 a teprve teď je vracíme zpátky do Turecka, čili i tyto věci je třeba řešit. Teď paní Guillaume, máte slovo, máte dvě a půl minuty, paní Guillaume. Děkuji. Nejprve bych chtěla připomenout určité závazky, například z října 2008 z Evropského paktu o azylu, kde bylo řečeno, že potřeba zahájit nové iniciativy tak, aby se změnil eh, asilový režim, společný asilový režim v Evropě, abychom zajistili eh, vyšší míru ochrany. Eh, více než dva roky za tomto, po tomto slibu komise vyjednává, je nutná konstatovat, že evropský asilový systém ještě pořád nefunguje. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva představuje důležitý okamžik, eh, také ve světle nedostatku řeckého azylového systému. Toto rozhodnutí vysílá velmi jasný signál, a to také v době, kde se Řecko snaží reformovat svůj azylový systém a současně také eh, přijímá jiná opatření. Eh, zvláštnost situace je v tom, že toto rozhodnutí spochybně celý evropský azylový systém na základě nařízení z Dublinu podle kterého jsou jednotlivé, nebo systém jednotlivých členských států v oblasti azylu ekvivalentní. Eh, jednotný evropský systém tak vytváří určité nespravnosti a nerovnosti mezi členskými státy a mezi jednotlivými osobami. Víme, že teď eh, budou muset členské státy přerušit eh, posílání těchto, nebo je navracet do Řecka protože budou muset eh, podrobně prověřovat eh, fakta eh, jejich žádostí o azyl. Doufám, že to poslouží jako katalyzátor pro harmonizaci a reformu dublinského nařízení. V první řadě půjde o mechanismus přerušení navracení uprchlíku, tak jak to potvrdila i komise a e, o zajištění evropské solidarity jiným způsobem. Je potřeba zahájit také diskuse o to, abychom e, měli jasnější pravidla pro spouštění tohoto mechanismu za jasně definovaných podmínek. Za druhé, tento mechanismus měl sloužit také jako e, nástroj pro další vyjednávání opatření, které navrhuje Evropská komise, například jakýchsi automatických záruk Měli bychom také objasnit eh, pojem zranitelnosti některých žadatelů o azyl a eh, zajistit eh, dostatečné projednání jejich žádostí. Je nejvyšší čas reformovat tento systém, začít budovat skutečný společný azylový systém založený na solidaritě a odpovědnosti. Děkuji vám, paní kolegyně, a teď je na řadě paní Nadia Hirsch na minutu a půl. Děkuji. Pane předsedající, vážená paní komisařko, dnes hovoříme o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Jde tady sice o Belgii, ale týká se to všech členských států. A i Německo se rozhodlo již do Řecka neposílat nebo nevracet žadatele o azyl. Otázka, kterou si teď musíme položit, je, buď to, o které hovořil tady kolega, jestli chceme postavit kolem celé Evropy vysoké zdi, což je jedna možnost, a nebo, což já bych viděla raději jako liberál, abychom zajistili azylové právo i nadále a to potom chceme eh, nějakým způsobem upravit do podoby fungujícího systému. Ale tady bychom měli dát žadatelům o azyl eh, šanci na řádné a správné posouzení jejich žádostí. Myslím, že není solidární ani akceptovatelné, aby toto břemeno nesly jeho evropské státy. Nemá cenu teď řešit ty jednotlivosti. Eh, víme, že tady jde o trvalý stav, spíše než jenom eh, něco, co se dává na jednom místě, jako je teď Lampedusa. I Německo, když tam došlo k liberalizaci toho režimu, mělo obrovský nárůst žádostí o azyl a my také jsme se potýkali s tím, že jsme nebyli schopni zajistit vyřizování eh, žádostí o azyl a proto musíme, pokud chceme skutečně udělovat právo na azyl v budoucnosti, tak se postarat o to, aby náš systém byl reformován a Dublin 2 už ve své současné formě nemůže fungovat. Teď dávám slovo paní eh, Romero López, která má minutu a půl. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo, dámy a pánové. ten Afganec, eh, kvůli kterému došlo k tomu rozsudku soudu, to nebyl migrant, také to nebyla oběť pašeráku lidí nebo převaděčů. Eh, také nebyl pronásledován. Eh, on pouze kdyby býval eh, žádal o azyl, tak by býval určitě měl zajištěnou lepší ochranu, ale v tom rozsudku se říká následující. Jak dlouho můžeme čekat, na rozhodnutí. Můžeme dostat nějakou kompenzaci za to, že se opozdí eh, právní eh, řešení. Já jsem přesvědčena, že existuje eh, tisíc případů, které v současné době musí řešit tento soud. Jedná se o lidi, kteří právě si stěžují na to, že jejich případy nejsou řešeny. Mnoho z těchto uh, Eh, eh, lidi utíkají před válkou, utíkají před konflikty a často se k tím chováme hůře než ke zločincům. Eh, čekají na rozhodnutí jako a někdy čekají až sedm měsíců. Co pak toto je lidské zacházení? Myslím si, že už příliš dlouho se v této věci nic nedělá. Postupy v různých členských státech jsou odlišné, liší se do značné míry a myslím si, že můžeme hovořit o nedostatku solidarity a v důsledku toho jsme svědky toho, co se v současné době děje. Já si myslím, že by tito lidé by si zasloužili odškodnění za morální škodu. Uh, my eh, vlastně morálně trestáme tyto lidi, často hovoříme o těchto lidech jako lidech, kteří zneužívají eh, stávající systém. Já jsem přesvědčená, že systém Dublin 2 se dá zlepšit, ale myslím si, že bychom měli daleko dále, než pouze se pokusit o zlepšení systému. Děkuji. Teď paní Grisbeková, vy chcete použít modrou kartu, anebo se hlásíte o slovo v rámci Catch the Eye? Eh, dobře, takže příště se hlašte, prosím, bílou kartou. Takže teď eh, zahajuji Catch the Eye. Eh, pan Pusutil je první, kdo požádal o slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Rozhodnutí tohoto soudu není rozsudek Belgie, nad Belgií nebo Řeckem. Ne, Eh, spíše odsuzuje Dublin 2, protože právě nařízení Dublin 2 umožnilo eh, Belgii, aby eh, poslala zpátky tohoto Afgánce do Řecka a to je špatně. Je to špatně, je špatně, že země, které jsou na hranicích Evropské unie, nesou veškerou tu zátěž, která souvisí Eh, s příjmem těchto lidí. Nemohou být přece policajty, kteří střeží všechny ostatní země. Proto si myslím, že rozhodnutí tohoto soudu ukazuje, že jestliže evropská země pošle eh, žadatele o azyl, o azyl do, zpátky do jiné země, a to do země, která čelí obrovskému tlaku, eh, tak to vlastně porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech. Takové země, jako je Německo nebo Velká Británie, si to uvědomují a také již zastavili tyto přesuny eh, lidí zpátky. Eh, myslím si, že je potřeba, abychom Dublin 2 zlepšili co nejrychleji to je možné. Děkuji panu Bozutilovi a další řečník je pan Mavro Nikolas. Děkuji, pane předsedající. Důvod, proč si beru slovo v této rozpravě, je ten, že nikdo tady nezmínil Kypr. A náš problém s přistěhovalectvím. E, jsme malá země, malý členský stát, půl milionu obyvatel. A ze severní části ostrova nám přechází zelenou hranici 30-50 lidí denně. Denně. A nemáme žádná přijímací střediska pro žadatele o azyl, ale lidé žádají o politický azyl a potom tedy posoudíme jejich žádost, pokud není důvodná, vracíme je zpět přes tu zelenou hranici. A pokud je o tuto formu přistěhovalectví, je často opomíná, ale nicméně na Kypru existuje. Děkuji, pane Mavru Nikolasi. A nyní paní Meissnerová. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Je to skutečně tak, že eh, nepotřebujeme žádné zdi. Byl tady jeden návrh, abychom začali stavět vysoké zdi, ale já si myslím, že ten, kdo to říká, vůbec nepochopil evropské hodnoty. U nás přece Jde o to, jak zajistit základní práva lidí. A když někdo uprchne ze země a u nás žádá o azyl, ať z jakýchkoliv důvodů, pokud někdo eh, dobrovolně sedne do přeplněné lodi a riskuje svůj život, tak je eh, potřeba, abychom eh, se zabývali jeho případem, potřebujeme mít na to řádný azylový systém, který musí fungovat řádným způsobem a nemůžeme v tom nechat ty země na jihu Evropy eh, samotné, stají souhlasím eh, s těmi, kteří eh, o to, to požadovali. A na druhou stranu by bylo špatné říci, že chceme, aby k nám nikdo takový nechodil. Máme pro demografické problémy, měli bychom se také postarat o to, aby u nás mohli lidé zůstávat. Potřebujeme proto více rozumu, než budeme hledat toto řešení. Děkuji vám, paní Meissner. A teď pan Melcer má slovo. Děkuji, pane předsedající. Podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva je asilový eh, systém v Řecku nelidský a to proto, že to definitivní rozhodnutí trvá až pět let, ale eh, v celé Evropě to tak je kolikrát se falšují doklady, pálí se mm, různé dokumenty a tak dále, což všechno stěžuje eh, vyřizování žádostí. A kolikrát po několika eh, letech eh, začínají žadatelé požadovat azyl z humanitárních důvodů. Musíme si uvědomit, že Evropa nemůže přijímat všechny ekonomické migranty a přitom poskytovat tolik prostředků na mm, rozvojovou pomoc a na budování demokracie ve státech, eh, odkud tito uprchlíci přicházejí. Musíme se postarat o to, jak zajistit lepší životní úroveň v těch státech, odkud pocházejí. Humanitární triky eh, nám mohou situaci eh, jenom více zkomplikovat. Teď eh, pan Jakolino. Děkuji, pane předsedající. Zaznamenáváme nárůst migračních toků, to na jedné straně, na druhé straně potřebujeme dát preferenci v jednání nového azylového balíčku v ratě. To musí mít prioritu. Je to velice složitá záležitost. Potřebujeme nějakou strategii pro Itálii. Toto rozhodnutí Štrasburského soudu nám umožňuje vyhnout se transferům, ke kterým eh, dnes dochází, o kterých eh, zde dnes hovoříme. Musíme dodržovat základní práva osob a zároveň je třeba toto sladit eh, s potřebou řádného prověření eh, žádosti. Potřebujeme vnést do toho systému pozitivní disciplínu, potřebujeme jasný regulační rámec. Jsem přesvědčen, že s vaším přispěním a na základě vašich návrhů v přiměřeně krátké časové lhůtě eh, dokážeme zaručit, že eh, ten nový balíček bude prodán v radě. Děkuji, pane Jakolíno, a nyní Pan Messner? Ne, pardon. Paní Griesbeck. Merci, euh, monsieur... Děkuji, pane předsedající. Moje otázka bude velmi stručná, protože ta rozprava byla velmi hutná a mám dojem, že až na pár eh, extrémních hlasů máme všichni podobný pohled na věc. Eh, zeptala bych se vás, paní komisařko, jak eh, chcete bojovat proti té ikonokrastické myšlence vybudovat mezi Řeckem a Tureckem eh, zeď. Eh, samozřejmě vyplývá to z velkého tlaku, který, který za to země zažívá. A eh, ty podmínky, jak o tom kolegové hovořili, jsou pro osoby umístěné do těch přijímacích center velmi, velmi obtížné. Samozřejmě každý členský stát má volnost si představit cokoliv, jakékoliv opatření, byť třeba zeď, i když je to nerealistické řešení. My Eh, musíme reagovat jednak, t, jednak na eh, okamžitou situaci, na, poté, eh, k čemu došlo na ostrově Lampedusa například, a nyní reagovat na rozhodnutí Štrasburského soudu pro lidská práva, ale zároveň také reagovat strukturovaně a řešit tedy nějak strukturálně situaci na jihu Evropy. Je naléhavé zrevidovat dublinské nařízení tak, abychom solidárně a humánně řešili situaci jakožto celá Evropa, musíme mít eh, zavedeno autentické, opravdové azylové právo v Evropě. To je velice naléhavá potřeba, naléhavější než kdy jindy. Děkuji, paní Grisbeck, a nyní na závěr Catch the Eye pan Silvestris. Vážený pane předsedající, hodnoty, na kterých je založena Evropská unie, jsou lidská práva a e, základní práva či svobody. Tato práva nesmí být spochybňována. A toto rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva e, jasně ukazuje potřebu e, naléhavě se zabývat tímto problémem naléhavě vypracovat nové řešení. Toto rozhodnutí Štrasburského soudu znamená, že musíme nadefinovat a, a začít implementovat jednotnou strategii mít nastavené společné závazky, vybudovat ta společný azylový systém. E, pohraniční země, tedy země na hranicích Evropy, které čelí tomu e, přívalu e, žadatelů, kdy vlastně jediná země se stává transitní zemí do zbytku Evropy. Tyto země by neměly ponechány svému osudu. Ta zátěž musí být rozdělena mezi všechny. Je třeba daným zemím pomoci se zpracováním žádostí, to zpracování je často, to vyřízení je často eh, zlouhavé, protože každou žádost je třeba pečlivě prověřit a nesmí to jít na úkor důstojnosti eh, uprchlíků a žadatelů azyl. Děkuji, pane Silvestrisi, a nyní dávám opět slovo paní komisařce Malmströmové. Děkuji, pane předsedající, a děkuji všem, kteří eh, vystoupili v této diskusi. Myslím si, že toto rozhodnutí soudu je nesmírně zajímavé, ale ne neguje úplně dublinský systém. Ten dublinský systém až dosud eh, fungoval a obsahuje závazek, eh, že české státy musí dodržovat základní práva, a, ale má určitě nedostatky a proto je potřeba ho reformovat a eh, je potřeba ho vylepšit. A proto komise navrhla tyto změny. Já jsem velmi ráda, že jste se tím začali zabývat a že také souhlasíte s tím, že je potřeba mít nějaký nouzový mechanismus. Musíme také urychlit naši práci na zřízení společného azylového systému. Myslím, že většina z vás tím souhlasila. Já jsem vám těčná za to, že se tím zabýváte. Nejlepší možný způsob, jak to eh, eh, jak tomu na pomoci, je eh, sestavovat zprávy, tak aby rada konečně začala jednat. Víme, že zatím eh, v Evropské unii se ty systémy od sebe liší, což není dobré, protože platí jedna legislativa a jedne, jedny úmluvy a všichni by měli mít nárok na lidské zacházení. Zranitelní, zranitelné osoby by měly mít eh, míru, vysokou míru ochrany vyřizování nemůže trvat měsíce, nejenom, že to pro ně je eh, nedůstojné, ale eh, také to stojí spoustu peněz. A proto slibuji, že komise se tomu bude dále věnovat. Doufám, že i rada se tím začne zabývat. Eh, teď k Řecku. My se snažíme pomoci řecké vládě. Řecká vláda teď připravila akční plán, který je ambiciozní, ale bylo od začátku jasné, že se to nepodaří vyřešit během několika týdnů už jenom to, že všechny státy se podělí na operacích Frontexu, také nabízejí pomoc, eh, ať už eh, ekonomickou nebo technickou, tlumočnickou, administrativní, ukazuje, že existuje pravá evropská solidarita. Řecku musíme pomoci, protože Řecko je pod obrovským tlakem a je to evropský problém. Samozřejmě Řecko má hlavní zodpovědnost. Už to udělali spoustu, ale budou muset se dále Eh, snažit. Nevěřím, že pomůže postavení nějaké zdi, eh, mnohem více pomůže skutečná eh, reforma. Stejně tak ASO, což je kancelář pro mm, zpracovávání těchto žádostí v Valencii a ve Valetě, jakož i orgány OSN. Teď konečně eh, dospíváme k tomu, že po dlouhých letech jednání členské státy budou schopny vyslovit svůj souhlas s eh, potřebnými změnami k těm údajům, které chtěla paní Wikström. Já mám údaje za roky 2009 a 2010. Bylo předloženo 16 328 žádostí o navrácení uprchlíků podle dublinského systému, 12 000 638, tedy 77% z těchto žádostí bylo vyřízeno kladně, nicméně ve skutečnosti bylo provedeno pouze 2251 z těchto e, případů, což je mm, pouhých 14%. Ještě jednou vám děkuji za vaši podporu, za vaši pomoc eh, při přípravě legislativních aktů mm, ohledně společného azylového systému. Doufám, že eh, Eh, radě, parlamentu a komisi se podaří co nejdříve vytvořit a zavést společný azylový systém. Signora komisária. Děkuji, děkuji paní komisařko. <clears throat> A teď přejdeme k dalšímu bodu, což eh, se eh, týká opatření Evropské unie na podporu Itálie a dalších členských států, kteří čelí mimořádným e, tokům migrantů. E, opět dám e, slovo paní komisař. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji, děkuji vám za to, že máme tuto debatu přesně v době, kdy je, kdy je potřebná komise